Colleagues, one minute past three. Vážení kolegové, máme minutu po třetí. Tímto zahajuji zasedání INTA. Všechny vás vítám v tomto novém legislativním období na toto úžasný a velice mocný výbor pro mezinárodní obchod. Všichni máte pořad jednání respektive jeho návrh. A první položka je, že tento návrh schválíme. A pokud nemáte žádné námitky, tak navrhuji, abychom ho schválili. Má někdo nějaké námitky? Nezdá se, takže tímto ji považuji za schválenou. Bod dvě. Jako obvykle schvalujeme zápis minulého zasedání. Pokud nemáte k tomuto zápisu žádné námitky, tak také navrhuji, abychom ho schválili. Týká se to 10. července a 23. července. Leda, že by měl někdo něco proti. Souhlasíme? Výborně. Tímto se přesouvám k bodu 3. Měli jsme zasedání koordinátorů a to 18. července. Projednali jsme celou řadu různých bodů, které se týkaly našeho, eh, našich předpisů a přijali jsme také různá rozhodnutí. Všechno to máte ve svých složkách. Máte k tomu i zápis a pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme i tento zápis přijmout. Bod 4. Oznámení předsedy. To bude velice krátké tentokrát. První oznámení je, že bude web streaming z tohoto zasedání. Máme celou řádu různých hostů z celého světa. Vítáme nasti návštěvníky z Řecka, z Finska i z Portugalska. Dávejte si pozor, protože vás všichni mohou slyšet i mimo parlament a všichni vás uvidí na webu. Všechno, co říkáte a děláte. Za druhé máme také tlumočení samozřejmě a aby tlumočníci měli šanci tlumočit to, co říkáte, co nejpečlivěji, tak prosím mluvte přiměřeným tempem, hlasitě a srozumitelně, tak, aby tlumočení mohlo snadno proběhnout. Takže to byly jenom dva takové bodíky ve čtvrtém bodu našeho pořadu jednání. A teď máme bod pět. Všeobecný rozpočet Evropské unie na další rok. My jako výbor INTA teď projednáme, jak k tomu přispějeme k rozpočtu na další rok. Koordinátoři rozhodli, že nebudeme vypracovávat plnou zprávu, jenom zašleme dopis rozpočtovému výboru a podáme nějaké pozměňovací návrhy právě k této otázce rozpočtu. V jednáních s politickými skupinami byly předloženy čtyři pozměňovací návrhy. Tři z nich jsou moje a chceme posílit schopnost Evropského parlamentu, aby podpořil workshopy pro budování kapacity u VTO. Doufám, že politické skupiny, všichni členové eh, s tím budou souhlasit. K návrhu dopisu jsem předložil tedy návrh a politické skupiny se k němu vyjádřily. A pak jsme tedy předložili kompromisní text, takže Teď se domnívám, že jsme zohlednili všechny zájmy politických skupin v našem návrhu, ale samozřejmě se těším na vaše další připomínky a názory a další možná pozměňovací návrhy. V takovém případě se je pokusíme opět zapracovat. To tedy byl takový krátký úvod. Kdo by se chtěl nyní přihlásit k tomu dopisu a k těm pozměňovacím návrhům, tak prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Za EPP to můžeme podpořit, ten dopis ve stávající podobě. Všechny naše připomínky i drobné pozměňovací návrhy jste zohlednili s určitými kompromisy. Takže chci jenom poděkovat panu Langovi a všem kolegům, kteří na, to, na tom přes léto předpracovali. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak podporujeme ty první tři, u toho čtvrtého a posledního eh, od Šulce. Tam bychom to mohli podpořit, pokud bude souhlasit, že snížíme závazky vzhledem k tomu, co navrhuje komise. Děkuji. Děkujeme. Teď pan Boršua. Děkuji, děkuji. Za EKR to můžeme podpořit kompromisní text dopisu. Jinak bych vás chtěl upozornit na možné negativní výstupy z tvrdého Brexitu. Je totiž možné, že přijdou události, které budou mít vliv na rozpočtová opatření, zejména pokud to bude bez dohody se Spojeným královstvím. Existují studie, které ukazují, že to má negativní dopady na prosperitu, na, na zaměstnanost. Byly by to veliké dopady, takže možná, že bude nezbytné to vzít v potaz do budoucna ve víceletém finanční rámci a totiž to, že to může mít negativní sociální i ekonomický dopad. Pokud dojde k tvrdému to... Máte pravdu, děkuji. Já jsem přesvědčený, že pokud tato nepravděpodobná situace skutečně nastane, tvrdý Brexit, tak budeme nuceni zrevidovat náš rozpočet. Už se nezdá, že by se někdo hlásil, přece ještě. Ano, prosím, pane Šulc. Děkuji. Pane předsedo, pokud jde poznámku EPP, naše návrhy k těm číslům, měli bychom naslouchat komisi do co největší míry. Pak to můžeme projednávat ty částky, ale trvám na tom, že bychom domácím poradním skupinám měli dát příležitost eh, prohloubit dialog a co nej, nejvíce do největší míry vést komunikaci, pokud dojde k jakékoliv obchodní dohodě zejména v implementační fázi, tak tam máme určitě už z minulosti zkušenost, že teď jsme v počáteční fázi a pokud nebude dostatek eh, podpory ze strany jednotlivých členských států, tak bychom měli skutečně být zodpovědní. Rozvádět všechny ty myšlenky, které jsou na stole. A co se týče toho dopisu, tady lituji do jisté míry, že k tomu prvnímu a druhému bodu jsme měli poznámky, které jste úplně nezohlednil, pane předsedo, protože v té stávající situaci se snažíme navázat provázanost mezi debatou na celém světě i v rámci členských, členských států, i v rámci Evropské unie a mezi občany. Bavíme se o tom, jak nás zajímá životní prostředí, zaměstnanost a i obchodní praktiky a opatření a jejich provázanost. Takže v tom prvním bodu, tam bychom byli rádi, abyste vzal v potaz tu stranost té otázky. protože máme mezinárodní konference, ze kterých plynou různé výstupy, eh, ať už se jedná o OSN, valné schromáždění nebo jiné organizace. To vše bychom měli brát v potaz. Děkuji. Já chápu, že toho litujete, ale už je bohužel pozdě a už s tím nemůžeme nic udělat, už to nepůjde změnit. A teď dám slova komisi. Paní Muněz z DG Trade, vedoucí oddělení strategického plánování a zdrojů. Děkuji, pane předseda. Děkuji všem za to, že jste připojili tento dopis rozpočtovému výboru, který obsahuje uh, všechny naše priority, pokud se jedná o obchodní politiku, všechno, co chceme podpořit v rámci návrhu rozpočtu 2020. Pokud je o tu poslední otázku, tak mi bylo řečeno, že bych, měl, že bych měla podpořit implementaci kapitoly o rozvoji v našich dohodách. Je to oblast, kterou, jak víte, podporujeme stále, a to nejenom operačním rozpočtem DG, generálního ředitelství, ale i v rámci různých nástrojů pro, vně, pro e, veřejné vztahy. Takže my se snažíme dále financovat a podporovat možnost e, účasti zástupců občanské společnosti v poradních skupinách a i v ostatních orgánech, aby mohli přispět eh, právě k kapitolám o udržitelném rozvoji pokud to bude možné. My se to snažíme už teď pokrývat, ale z větší části to jde, jde náš rozpočet spíše do různých projektů pod e, nástroje pro partnerství, takže to je něco, co už jsem uvedla na jiných zasedáních, ale je to pro DigiTrade velice důležité. Když tento výbor komunikuje s naším, s naším eh, generálním ředitelství, tak se prosím nesoustřeďte jenom na návrh rozpočtu, ale na financování toho, jak můžeme eh, prohloubit různé nástroje, jako je právě ten pro partnerství. Protože pak se můžeme soustředit na celou řadu našich i vašich priorit. K tomu zbytku já se domnívám, že ten dopis pokrývá ty hlavní priority DG Trade, my máme poměrně malý operační rozpočet, ale budeme se dále soustředit na navazování vztahu a aktivity v této oblasti a také budování nástrojů, jako je například ICT, nástroje, které proto, roz, které proto vyrábíme, to se týká přístupu na trh, týká se to implementace různých dohod, a také vymáhání různých opatření v rámci VTO. Všechny ostatní aktivity, které podporujeme až docud, včetně dialogu s občanskou společností, to vše je v tom pokryto. Takže to bylo konkrétně k pozměňovacímu návrhu 4, k těm částkám. Eh, vy jste s tím spokojená, nebo byste chtěla, aby se ty částky navýšily? Nebo nějak poupravily? Já se domnívám, že náš návrh, jak jsme ho zasílali DG Bač, tak to je něco, co už jste, myslím, přijali. To už máte. Ty aktivity, jak jsem říkala, se financují v našem případě mm, v jiné linii rozpočtu v rámci toho partnerského nástroje. Takže my sami nemůžeme prohlásit, že to podporujeme nebo nikoli, my máme jenom návrh a to je ten, který jsme předložili DG Budget. Pokud v rozpočtový výbor se rozhodne, že se jedná o prioritní oblast a že můžeme dostat další financování v této oblasti, tak bychom potom vymysleli, jak sestavit projekty právě v této oblasti. Děkuji. Ano, děkuji. Pane Šulci, jak vy se k tomu teď stavíte? Jaký je váš závěr k těm částkám? Děkuji, pane předsedo. Já bych navrhoval, abychom navýšili eh, tu částku, kterou jsme eh, navrhli za EPP, protože si myslím, že to je nezbytné. Už jsme tu debatu vedli o partnerském nástroji. Sofie to taky říkala. Máme určité cíle, máme určité perspektivy v rámci tohoto výboru. A pak na ně často nezbývají peníze a to samozřejmě nijak nepomáhá ani poradním skupinám na domácí úrovni. Takže logika je stále stejná. Myslím, že se shodneme s komisí na této otázce, jenom musíme mít jasně vymezenou částku a tu se skutečně snažíme nyní získat a získat pro ní podporu, abychom byli schopni tyto poradní skupiny lépe řídit. Takže já navrhuji, aby se ta částka navýšila a navrhuji, jak říkala EPP, abychom, to, abychom ji zvýšili, ale jenom o polovinu původně navrhovaného, eh, původně navrhované úrovně. Ano, takže komise to neodmítá, já se domnívám, tak jsem to pochopil. Ale nyní bych tedy navrhoval poloviční navýšení co si o tom myslíte za EPP. EPP chce být v souladu s komisí a nenav, nenavyšovat to. Staví se k tomu někdo ještě jinak? Nějaký názor? Nikdo? Dobře, takže o tom musíme hlasovat. Dám tedy ústní pozměňovací návrh na snížení navýšení o polovinu a pak o tom budeme hlasovat. Souhlasíme? Výborně. The vote will take... Hlasování se tedy bude konat zítra v 10 hodin. A teď se dostáváme k bodu číslo 6, což je uzavřené, uzavřený bod nebo v uzavřeném režimu. Stejně tak i bod 7, a proto bych chtěl vyzvat ty z vás, kterým není povolen přístup na toto uzavřené zasedání, abyste opustili tento sál. A na dvě minuty.